Děkuji vám, kolegové. Pan Helmar má připomínku formálního charakteru. Pane předsedo, první intervence, kterou kdy přednesl člen tohoto parlamentu, byl pan Paisley v roce 1979, který řekl, že britská vlajka visí vzhůru nohama. A já jsem sám hovořil v roce 1998, že britská vlajka visí opět vzhůru nohama. A já dnes ráno jsem tady byl brzy a opět je vlajka vzhůru nohama. Já vím, že to nyní bylo napraveno, ale prosím, můžete mě ujistit o tom, že se to znovu nestane. Po 33 letech my bychom se již konečně měli naučit, jak má britská vlajka správně vyset. Děkuji. It's, um, a failing on the part of the French, I'm afraid. Myslím si, že to je chyba francouzů. A o slovo se hlásí pan Toulon. Mr. Trudeau, Mr. Trudeau, you have the floor. Mr. President, may I speak? Pane předsedo, mohu hovořit? Ano. K, k, k připomínce pana Helmara, pan technická připomínka, ano, já nyní hovořím, promiňte. Jak víte, tak v Evropě máme tvrdou zimu. Každý den umírá mnoho lidí. U nás doposud zemřelo 75 lidí. Je to skutečná tragédie. Já vás žádám, pane předsedo, abyste navrhl minutu ticha jako vzpomínku na naše sestry a bratři, kteří zemřeli v Rumunsku a v jiných zemích Evropy. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Ještě jedna technická připomínka, pan Batan. Já chci připomínku říci k panu Helmaru. Vy eh, víte, že všichni víme, že když vysí vlajka vzhůru nohama, tak to vždy znamená, že jsou určité neklidy a nepokoje. Možná, že by tak měla vyset stále. A není ještě k připomínce pana Trudeau to bylo pravděpodobně na programu v pondělí, ale děkuji vám za váš návrh. A nyní přikročíme k hlasování. Po mém oznámení že písemná prohlášení paní Odenberga, paní Odenberga pana Tronucvelse a to, která se týká Famagusty, tak toto bylo podepsáno většinou členů Evropského parlamentu. A nyní dávám slovo